dámy a pánové, dámy a pánové, kolegové, máme spoždění, opravdu velké spoždění, takže bych vás poprosila, abyste se co nejdříve posadili na svá místa, tak abychom mohli co nejdříve začít s naším kulatým stolem pod názvem Podpora stability a prosperity ve třetích zemích. Chci vám říci, že máme tlumočení do francouzštiny, němčiny, italštiny, nizozemštiny, angličtiny, španělštiny, češtiny, maďarštiny, polštiny a slovinštiny. Toto je opravdu velmi důležitá, důležité téma. Jsou zde kolegové z různých institucí, kteří už také hovořili o otázkách souvisejících s problémem migrace a nyní je třeba se podívat na to, co můžeme udělat pro to, abychom podpořili stabilitu a prosperitu ve třetích zemí. Já jsem předsedkyní výboru pro eh, rozvoj a nám jde o to, abychom vytvořili pracovní místa a zajistili rozvoj v našem světě, aby byl náš svět také spravedlivější. Máme zde několik prominentních hostů, ale nechceme, aby zde naši prominentní hosté měli příliš dlouhé projevy. Chceme hlavně, aby došlo k interakci a k dialogu. Jelikož eh, bohužel už máme takové časové spoždění, tak pan komisař Han s námi může být velmi, velmi krátce, takže mu dáme v slovo hned teď, protože v 16.30 už musí být někde jinde. A Poté také bude hovořit pan ministr Al-Saráráš z Libie, z, nás, z Národního parlamentu v Libii a pan Mustafa Siselo eh, za parlament ECOWAS, takže nejdříve budete hovořit vy, pane komisaři, a poté tedy naše další dva prominentní řečníci a dnes, dnes tady musíme v rámci tohoto kulatého stolu opravdu zajistit eh, časovou disciplínu. Takže, pane komisaři, máte slovo. Prosím, hovořte. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane premiére, pane ministře, eh, vážení hosté, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí, že zde mohu hovořit eh, před vámi o tématu, které tak charakterizuje politiku Evropské unie v posledních dvou letech. Řízení migrace bude i nadále velkou prioritou našich politik a proto musíme udělat všechno pro to, aby ta řešení, která jsou implementována, byla prospěšná pro všechny. Zároveň je velmi důležité, ale abychom se také podívali na ty negativní stránky, na krize, konflikty a roztříštěné reakce protože tady je třeba se podívat také na to, jakým způsobem se o této krizi hovoří. Spousta lidí, kteří se do Evropy snaží dostat přes moře, také v moři zahynou ale za každým jednotlivým uprchlíkem je lidská osoba, která má svůj vlastní jediný osud. Více jak pět tisíc eh, lidí, jak 1500 lidí zemřelo v tomto roce už ve středozemním moři. A dámy a pánové, toto je něco, co musí také odrážet naše stanovisko a naše politika. Musíme, potřebujeme tady vyvážený přístup k věci. Potřebujeme si také uvědomit, že tady musíme zajistit sdílenou stabilitu a prosperitu chci říci, že tato migrační krize hlavně zdůraznila a vyzdvihla téma řízení migrace. Ale chci říci, to, co opravdu potřebujeme, je zaměřit se na ty původní příčiny migrace. A proto říkám, že to je věc, na kterou se soustředí naše nové politiky, na kterých v tuto chvíli eh, spolupracujeme. Eh, Máme Evropský fond pro humanitární krize a máme také mm, Evropský fond pro Afriku. A před eh, rokem jsme také vytvořili nový nástroj pro uprchlíky v Africe. Ten eh, první fond vlastně měl vlastně dvě hlavní priority, to znamená vytvořit pracovní místa jak pro uprchlíky, tak také pro občany jejich zemí původu. A za druhé zajistit přístup ke kvalitní mu vzdělávání. To znamená proto, aby nedošlo ke ztrátě celé generace. Naše kontakty s Jordánskem a s Líbí a částečně i s Egyptem se drží tohoto cíle. V dnešní době eh, více jak 767 tisíc euro už eh, bylo předáno tomuto fondu, který, který se právě zabývá tímto cílem. Zvýšili jsme také naší snahu právě proto, abychom podpořili uprchlíky v Turecku, tak abychom zlepšili také jejich životní standard a zajistili přístup ke zdravotním službám a vzdělávání. V tuto chvíli už hovoříme o 800 milionech eh, přemístěných lidí. V tuto chvíli mnoho milionů eh, eh, Syřanů dostává 30 euro měsíčně právě na tyto aktivity. Dále pro Evropskou unii zůstává prioritou, hlavně v souvislosti se střední středozemní cestou vlastně podívat se na příčiny migrace, to znamená nedostatek příležitostí pro občany zemí původu nedostatečná stabilita, stabilita v Libii, narůstající nerovnosti. To všechno jsou důkazy, protože musíme udělat více pro to, abychom zajistili více příležitostí v zemích původu, ale také v transitních zemích. Protože eh, v, samozřejmě v transitních zemích je více jak 20 milionů uprchlíků a vnitřně přemístěných. Proto musíme vytvářet nové strategie s partnerskými zeměmi, tak abychom vytvořili ty správné podmínky, které budou udržitelné i pro vytváření nových pracovních eh, plánů. Investiční plán eh, pro Afriku je novou iniciativou, který se zaměřuje právě na posílení investic v tomto regionu. To znamená, že tady máme nový rozpočet 3,3 miliard euro a je to suma, která bude jistě hrát klíčovou roli v řízení migračních toků. Dámy a pánové, příčiny migrace jsou samozřejmě více vrstvé a rozmanité. Tady na to není pouze jeden jediný recept a proto tady potřebujeme úzkou spolupráci, koordinaci s členskými státy a s dalšími aktéry. Potřebujeme tady silný dialog a spolupráci s našimi partnery. A proto jsem také velmi rád, že tu je s námi pan premiér Libie. Já jsem opravdu velmi rád, že jste tu s námi, protože ono eh, to pro vás jistě není lehké opouštět vaší zemi v této chvíli, ale my v každém případě doufáme a máme tu naději, že Libie se v tuto chvíli nachází na té správné cestě a snaží se také samozřejmě eh, stabilizovat tu současnou situaci. Ten náš cíl je všude stejný. Chceme pomáhat sousedním zemím při vytváření stabilních nových institucí. Chceme, aby byly samozřejmě eh, bohatší, eh, aby v nich panovala prosperita. A je pravda, že eh, migrace, migra, k migraci je třeba přistupovat rozumným způsobem. Musíme E, se vzdálit tomu přístupu, který se zakládá pouze na humanitární pomoci. Je třeba jednat jinak. Musíme zajistit udržitelný hospodářský růst v tomto regionu. Samozřejmě v globalizovaném světě stabilita a prosperita v našich sousedních zemích má samozřejmě zcela zásadní vliv také na, naše, na náš region, protože více jak 20 milionů uprchlíků a vnitřně přemístěných lidí se nachází na území Evropské unie a pokud se tato situace nezlepší, tak samozřejmě můžeme i v budoucnosti očekávat, že se do Evropské unie dostane ještě mnoho dalších uprchlíků. Děkuji, děkuji, pane komisáři. My zcela chápeme, že budete muset odejít, protože víme, že máte i jiné závazky. My víme, že vy že pro vás je toto téma velmi důležité. Eh, dalším eh, řečníkem je pan eh, Fal Saráž. A vím, že už jste hovořil na plenárním schromáždění, ale nevím, jestli chcete ještě přidat něco k tomu, co už jste říkal. Pane, pane premiére, máte slovo, pokud chcete tedy k tomu něco říci. Vysvětně. Eh, děkuji mnohokrát. Jsem velice šťastný, že se nacházím zde s vámi, protože téma, o kterém hovoříme, je velice důležité. Migrace je velmi důležitá tematika. Je to žhavé téma v naší zemi. V naší zemi v Libii zažíváme specifickou situaci z hlediska bezpečnosti. Migrace ať je legální či ilegální, se stává velmi důležitým tématem. A když hovoříme o migraci, tak je nutné zvláště hovořit o řízení této migrace ve všech zemích, ať už jsou to země původu, transitní země a nebo cílové země. Libie. Libie zažívala období stability Eh, Libie podporovala migrační politiku a měla prostředky pro to, aby uplatňovala tuto migrační politiku. Ale od roku 2011 už nemáme dostatečné prostředky pro to, abychom uplatňovali důstojnou migrační politiku. A proto e, máme celou řadu problémů z hlediska řízení migrace. My jsme transitní zemí z hlediska řízení migrace spolupracujeme ruku v ruce se sousedními zeměmi, se zeměmi Evropské unie. A naším cílem je právě zabránit tomu, aby lidé umírali během jejich cesty na sever. Tato migrace, tyto migrační toky probíhají z jižních zemí. A my se v tomto smyslu snažíme poskytnout těmto migrantům dobré podmínky pro život a, jak jsem již uvedl, v tomto ohledu spolupracujeme s členskými zeměmi Evropské unie, tak abychom těmto migrantům mohli zajistit životně důležité potřeby a poskytnout jim dočasný azyl až do té doby, kdy by tito migranti buď se vraceli do své země původu, anebo do cílové země. Jsem ochoten zodpovědět všechny vaše otázky. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, děkuji, pane premiére. Je mi jasné, že samozřejmě na vás uh, budou nasměřovány další otázky. Samozřejmě víme, v jaké těžké situaci se vaše země nachází. A dál bude hovořit pan eh, Mustafa Siselu a, i, a je to zástupce ECOVASu. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní. Já bych chtěl začít tím, že bych pozdravil eh, předsedu Evropského parlamentu a také předsedu Evropské komise, eh, předsedu Evropské rady a chci pozdravit také všechny poslance. A chci také pozdravit předsedu vlády Libie a vzácné hosty. Parlament a hospodářské společenství západoafrických států je šťastno, že se může účastnit této konference na vysoké úrovni, která je věnována řízení migrace. Chtěl bych vyjádřit svoje pozdravy a také svoje poděkování všem těm, kteří se účastní tohoto panelu na úrovni Evropského parlamentu. Vážená paní předsedkyně, naše diskuse se dnes týká řízení migrace. A podle mého názoru je to iniciativa, která se snaží zharmonizovat přístupy, zharmonizovat přístupy Evropy a Afriky ohledně této složité otázky migrace. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o některé úvahy na tuto tematiku. Africká migrace ze subsaharské oblasti zaujímá převažující místo v politických a mediálních diskursech, které se týkají migrace. Pro nás, členy parlamentu, je tato tematika relevantní. Jednak proto, že je aktuální a dále proto, že členové parlamentu jsou součástí institucí, které patří k demokracii a k právnímu státu. A také proto, že četné výzvy pro demokracii, no tam zvláště ty, které souvisejí s vývojem, jsou každodenní výzvou a úkolem členů parlamentu. Západní Afrika v současnosti čelí zároveň četným propojeným výzvám, včetně chudoby, klimatické změny, demografického rychlého růstu a politické nestability. 11 z 15 členů ECOWAS patří mezi 45 nejméně rozvinutých zemí ve světě. Týká se to zvláště Sahelu. Tam trpíme zvláště korupcí, praním špinavých peněz, terorismem a dále také ilegálními aktivitami a různými zločiny, zvláště Eh, obchodování s lidmi a migranty. Migrační toky jsou součástí neustále se měnícího světa. Humanitární krize, teroristické hrozby a migrace směrem k tradičním zemím. Tyto změny přispívají ke změnám tras a k restrukturalizaci regionálních migračních cest, které jsou provázeny ilegálním převaděčstvím. Všichni vědí, že sahelsko-saharská banda se snaží destabilizovat situaci. Krize v Nigerii v souvislosti s Boko Haramem roku 2009 jsou další kritickou situací. Roku 2011 jsme tuto krizi zažívali v Libii a dále roku 2014 v Burkina Faso. A tato situace vyostřila nedostatek bezpečnosti z hlediska geopolitické situace a také migrační schémata. Ty trasy závisí také na bezpečnosti a na opatření, která přijímají jednotlivé členské státy. Ale většina bezpečnostních opatření žádným způsobem netlumí odhodlání eh, těchto band pokračovat v těchto aktivitách. Tyto, tato opatření vedla k tomu, že tyto trasy se staly ještě ne, více nebezpečnými pro migranty. Zaznamenali jsme politickou nestabilitu, která činí eh, naše snahy ještě zranitelnějšími. Řízení migračních toků v západní Africe se stává prakticky neexistujícím fenomenem v těch zemích, kde jsou průchozí hranice dochází k přemysťování obyvatel do sousedních zemí, je zde neexistující kontrola a jsou zde zvláště zranitelné skupiny. Co se týče koridorů, například Abidjan, Legos, ten prochází pěti zeměmi eh, tohoto regionu. Tento koridor byl identifikován jako důležitá trasa pro migraci prostituci a sexuální vykořišťování v západní Africe. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, drazí hosté. Násilí na občanech, vojenské konflikty, terorismus, to jsou pojmy, které prožívá celá řada afrických zemí. A toto zatěžuje budoucnost těchto společností. V důsledku toho pokud se nepodaří trvale vyřešit tuto situaci, africké a evropské národy budou zažívat sociální rozpory. Již ani nepočítáme počet mrtvých v středomorské oblasti. Je nutné, abychom pomohli na komunitární úrovni bojovat proti těmto situacím. Musíme postupovat radikálně, a to je nejlepší záruka úspěchu. Tato konference nám poskytuje možnost obrátit se na vlády a požadovat, aby tyto vlády přijaly opatření a skoncovaly s tímto ponižováním migrantů v regionálních a mezinárodních eh, podmínkách. Vážený pane předsedo, drazí hosté, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů se stalo zdrojem velkého znepokojení. Západní Afrika je vnímána i jako region původu a tranzitu nepovoleného obchodování s lidmi. Zisky z tohoto nepovoleného obchodování je odhadováno na 30 miliard amerických dolarů. A jsou zde odhady, že převaděče by mohli vydělávat ročně 50 miliard amerických dolarů právě v tomto regionu. V západní Africe máme regionální a mezinárodní obchodování s lidmi. Jsou to mladí, ženy a děti, kteří jsou hlavními oběťmi. Migrace je nešťastný fenomen v západní Africe a vlády musí čelit eh, této výzvě na regionální úrovni. Mobilita obyvatel v této části Afriky je i z historického hlediska velmi významná. Je součástí sociální historie těchto populací. Migrační toky se pohybovaly v rámci tohoto regionu, ale nyní se orientují také na další regiony Afriky, Ameriky, Evropy a Asie. Migrace směrem k Evropské unii je nejvýznamnější z hlediska počtu osob a činí potíže z hlediska ilegálních tras. Jedná se o nebezpečné cesty a je zde nedostatek kapacit pro přijímání těchto migrantů. V současnosti většina našich členských států musí řešit ekonomické a sociální potřeby v důsledku krize v Mali, v Nigerii, v Guineji, Bissau a v důsledku sociálních nepokojů v různých zemích této části západní Afrika musí bojovat proti migrantům a snižovat ilegální migraci. Niger vždy úzce spolupracoval s Evropskou unii a stal se určitým příkladem toho, jak EU a Africké státy mohou kombinovat své nástroje z hlediska globálního přístupu. Tato dynamika by se měla rozšířit na další země, tak abychom mohli koordinovat různé zkušenosti. Ve většině zemí západní Evropy, odkud pochází migranti, tento migrační fenomén je charakterizován absencí politiky ve prospěch mladých. A tento fenomén je tak rozsáhlý, že musíme začít jednat velice rozhodně. Musíme zabránit obchodování s lidmi, zvláště s mladými lidmi. Musíme šířit informace z hlediska potenciálních migrantů, z hlediska rizik přivaděčských band. Je nutná spolupráce mezi našimi členskými státy, ECOVAS a také Evropskou unii, tak, abychom snižovali tuto ilegální migraci, abychom rozkrývali sítě převaděčů. Také musíme podporovat návraty migrantů a musíme využívat podpory Evropské unie a partnerů, tak abychom mohli nově usazovat migranty, kteří se navracejí a abychom mohli poskytnout nové ekonomické perspektivy lokální populaci finanční ekonomická spolupráce s členskými státy ECOWAS z hlediska naléhavé nelegální migrace je nezbytná. Musíme bojovat proti převaděčům, proti obchodníkům s lidmi, proti legální migraci a zachraňovat životy. V současnosti pouze šest zemí ECOWASu je pokryto svěřenským fondem EU. Burkina Faso, Gambie, Mali, Niger, Nigerie a Senegal. Domnívám se, že je nutné rozšířit tento fond na všechny členské státy ECOVAS, který je homogenní jednotkou a jsou to země, které zažívají stejné problémy. Musíme posílit dialog mezi ECOVAS a Evropskou unii a členskými státy z hlediska transitních zemí. A musíme řešit četné problémy související s ilegální migrací, kde migranti žijí ve velice obtížných podmínkách. Musíme se postavit proti obchodování s lidmi a proti tomu, aby byli vykořišťováni. Vážený pane předsedo, vážený pane premiéry, hosté, přeji si, aby v rámci partnerství s třetími zeměmi v oblasti migrace parlamentní dimenze se stala prioritou. A v tomto případu navrhuji čtyři oblasti této spolupráce. První krátkodobá spolupráce by spočíval ve společném uspořádání velké konference mezi Evropou a Afrikou ohledně migrace s cílem upozornit naše vlády a občanské společnosti, které obhajují lidská práva, na fenomen migrace, který se musí stát prioritní z hlediska řešení. Tato konference by se mohla konat v Senegalu, což je důležitá křižot, křižovatka. Také v Maroku a v Nigeru musíme si uvědomit, že je zde velký význam těchto transitních zemí z hlediska středomorské trasy. I v těchto dvou zemích bychom mohli organizovat tuto konferenci. Tato konference by se mohla konat v prvním čtvrtletí roku 2018. Druhá oblast spolupráce by spočívala ve vytvoření dialogu a programu výměn, tak, že bychom vytvořili observatoř afrických a evropských členů parlamentu, kteří bojují proti legální migraci. Byla by to síť, která by se skládala z členů parlamentů daných regionů a také z některých zástupců občanských společností. Dále navrhuji, aby Evropský parlament a parlament ECOWAS eh, uspořádali studii fenoménu migrace, aby připravili návrh příslušné legislativy, která by mohla posílit parlamentní kontrolu nad migračními toky. A nakonec bylo by vhodné zorganizovat také návštěvy v terénu z hlediska členů parlamentů, a to v zemích původu migrantů, jakož i v zemích, které jsou v středomorské oblasti. Musíme si uvědomit nadnárodní charakter migrační politiky a proto na závěr bych znovu chtěl zopakovat svoje přesvědčení, že regionální integrace, demokracie a žádná politická ekonomická zpráva a stabilita a sociální spravedlnost kombinovaná s spolehlivým institucionálním rámcem a vzděláváním mladých umožní ekonomický trvale udržitelný rozvoj. Parlament ECOWAS chce opětovně stvrdit svoji vůli bojovat proti ilegalitě migrace. Bude podporovat boj proti legálním bandám převaděčů a Zároveň je nutné také dodržovat, respektovat různorodá stanoviska. To je parlamentní demokracie. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament i nadále bude zajišťovat silnější dynamiku svých vztahů s africkými regiony. A ne, Nepochybuji o tom, že se stane motorem v rámci těchto závazků ve prospěch integrace a ve prospěch zdravé migrační politiky, která bude vzájemně výhodná. Přeji si, aby tato konference na vysoké úrovni byla provázena přijetím konkrétních opatření, aby krátkodobě i dlouhodobě bylo, bylo možné vytvořit praktický, pragmatický plán boje proti legální migraci, tak aby bylo možné reagovat odpovídajícím způsobem na tuto situaci. Musíme konat rychle, tak abychom velmi naléhavě řešili tuto situaci a aby tato nová dynamika byla důvěryhodná. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, drazí hosté, dnes migrace je vnímána jako celosvětový problém. Pro nás je to záležitost, která nám zabíjí naše děti. I pro vás je to vážný problém. A proto jsme ochotní stát se privilegovaným partnerem pro vás a zajistit synergii v našem konání, tak aby řešení mělo ličtější tvář. Musíme řešit tento problém který existuje po tři desetiletí v podobě ilegální migrace. Musíme identifikovat všechny příčiny tohoto problému a to nám umožní najít ten nezbytný lék, zajistit solidaritu a společně se zavázat, že skončíme s tímto zlem. Musíme si připomenout nedávnou minulost. Musíme si uvědomit, že musíme zabránit obavám, které tady jsou z hlediska degradace lidské důstojnosti a smrti. Ať je Evropská unie, ať je ECOVAS, ať žijí naše národy v míru a v prosperitě. Děkuji. Thank you for... Eh, děkuji vám, že jste nám eh, připomenul, jaký dopad má migrace i na váš region nejenom na Evropskou unii. Musíme si uvědomit, že musíme vytvořit partnerství a dialog. A já nyní zahájím diskuzi, dám vám slovo pro připomínky a e, dotazy. Já začnu s poslanci a potom e, přijdou na řadu ostatní řečníci, kteří jsou na seznamu. Mám na seznamu tři kolegy, pan Venta, pan Weigl a pan e, Solej a každý budete mít minutu a půl Kolegové, my hovoříme celou dobu, ale musíme dát prostor i jiným dnes, tedy nevládním organizacím a dalším. Tak eh, pan Venta, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já se omlouvám, že jsem přišel nyní, my máme i jiné povinnosti v jiných výborech, přišel jsem rovnou sem. Eh, já jsem Eh, přijel ze schromáždění společného EU a ACP. Migrace je věc velmi důležitá, důležité téma. Eh, co se týče UNHCR, eh, tak máme 240 milionů, 244 milionů migrantů na světě a z tohoto důvodu se musíme soustředit na zlepšení bezpečnosti a stability a zlepšit práci institucí a e, v rámci e, DG16 Eh, protože migrace by měla být také ve strategii eh, rozvoje a potom se to musí eh, transformovat do konkrétních politik. A to jsou připomínky, které jsme dostali během společného schromáždění s ACP. Thank you, Mr. Weigl. Pan Weigl. Thank you very much, Jen. Děkuji vám. Já, je pro mě velkou ctí, že zde mohu pohovořit. My tady hovoříme o velmi důležitém tématu na jedné straně migrace a na druhé straně, eh, jak může Evropská unie přispět ke stabilitě a ke pokroku ve třetích zemích. Já se eh, pokusím se vyjádřit eh, k oběma tématům. My jsme celkem úspěšní, pokud jde o plnění našich programů. Jejich cílem je pomoci kandidátským zemím které se chtějí stát členem Evropské unie. Ale už nejsme tolik efektivní, když hovoříme o tom, aby byla Evropská unie globálním hráčem a aby e, přispěla k řešení problémů. A hlavně ty problémy řešit e, v těch e, kořenech. A tady ale tyto cíle samozřejmě se zbíhají. Eh, mnoho zemí v našem okolí a v sousedství očekávají, že Evropská unie povede, bude mít vedoucí úlohu. Eh, jedná se o takzvané eh, zmražené konflikty. Tak prosím, toto musí být nejdůležitějším úkolem Evropské unie a Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Jordi Solé, prosím, za zelené. To už jsou eh, všichni poslanci, pokud chcete hovořit, přihlašte se. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já eh, budu tedy hovořit minutu a půl. Já bych chtěl říci, že samozřejmě musíme řeč, řešit příčiny migračních toků a pohybů ale nejedná se vždycky o to, že bychom měli posílat eh, peníze do třetích zemí, eh, granty, investice. My samozřejmě vítáme všechny tyto finance, ale musíme jít ještě nad rámec těchto prostředků. Eh, tradiční zaměření na rozvojovou spolupráci jakožto hlavní nástroj pro řešení příčin migrace to je důležité, protože polovina uprchlíků přichází ze zemí, jako je Syrie, Afganistán či Somálsko. Evropská unie musí udělat ještě více, aby uh, uh, řešila tyto konflikty, které jsou hlavním důvodem migrace. A za druhé, klíčem pro nedostatečný E, klíčem pro rozvoj a stabilitu jsou také účinné instituce, které musí poskytovat e, základní služby a životní šance pro všechny. Proto v rámci našeho dialogu se musíme soustředit na demokratické vlády, na potírání korupce, na respektování lidských práv, tak abychom e, upevnili základ spravedlivého rozvoje. Děkuji. Děkuji vám. Já nebudu já bych eh, nyní eh, eh, chtěla požádat zástupce národních parlamentů, aby také se omezili na svou řečnickou dobu na dvě minuty, protože máme dostatek času a jako první pohovoří paní Katalin Čeber, která je poslankyní z maďarského parlamentu. Prosím, paní poslankyně. Mluvit maďarsky. Üdvözöljük, hogy az Európai Unió migrációs politikájában is my si vážíme to, že Evropská unie v rámci migrační politiky se snaží zajistit řízení migrace. Jsme přesvědčeni o tom, že je nutné řešit eh, tuto migrační krizi mimo Evropskou unii. Musíme najít eh, dohody. Musíme ustavit dohody s třetími zeměmi, které by zahrnovaly návrat eh, migrantů. Dohody, které by umožnily znovu integrovat migranty do svých zemí původu. Bez tohoto postupu řízení migrační krize není možné. Je nutné přijmout účinná opatření v zemích původu migrantů v oblasti kultury, ekonomiky a financí. A je nutné zdůrazňovat boj proti radikalizaci. Naše země upřednostňuje všechny snahy, které umožňují rozvíjet spolupráci se zeměmi původu. Tak, aby bylo možné revidovat dublinský systém. Musíme vytvořit hotspoty mimo Evropskou unii. Musíme dělat rozdíl mezi ekonomickými migranty a uprchlíky. Jsme přesvědčeni, že pokud budeme řešit pouze migrační krizi, tak se nám nepodaří zastavit všechny tyto migrační toky. Co se týče zemí ze západního Balkánu, musíme se tím zabývat a musíme pomáhat zemím ze západního Balkánu. Situace v současnosti ještě není vyřešena. Maďarsko patří k mezinárodní koalici, a k pracovním skupinám, které se zabývají touto problematikou. 200 osob spolupracuje v rámci těchto sítí řízení migrační krize a dáváme k dispozici nástroje, které jsou nutné. Pomáháme při návratové politice, zvláště křesťanských migrantů. Děkuji. Mm, děkuji vám také, že jste držela se vašeho času. A nyní pan Cinkovský Velsek, jste tady z polského eh, sněmu, prosím. Děkuji srdečně paní předsedající. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že nejdůležitější je, když se díváme na problém migrace, tak eh, to není eh, problém, který bychom eh, mohli jednoduše vyřešit. Je to věc, která je velmi komplikovaná. V Polsku my samozřejmě se snažíme být solidární při řešení tohoto problému, ale musíme zajistit, aby existovala dohoda a že to řešení problému nebude mít nějaký opačný efekt. Eh, takže co my podporujeme v této oblasti? Eh, například eh, prohlášení z Malty, to se musí provádět. My si myslíme, že toto prohlášení je velmi dobré. A potom, pokud jde o nástroje rozvoje, proces Katunu z Budapešti a Polsko je lídrem v tomto procesu. My si rovněž myslíme, že bychom měli eh, posílit eh, úsilí eh, Frontexu, pokud je o ochranu hranic a další. V Polsku máme už 440 středisek, které také spolupracují s hraniční a pobřežní stráží. My si myslíme, že musí existovat dohoda také mezi Evropskou unii a mezi Tureckem a společně s ostatními zeměmi máme společnou odpovědnost, abychom posílili humanitární pomoc. V roce 2016 eh, eh, polská vláda eh, poskytla 10 milionů eur a tato částka je čtyřikrát vyšší než to, co bylo vynaloženo v minulém roce 2015. A to eh, zde bych chtěl zmínit také eh, ten nástroj pomoci pro Turecko. Eh, také máme regionální svěřenecký fond a také my přispíváme do těchto fondů. Samozřejmě my tedy cítíme, že ukazujeme svoji solidaritu, ale to, že se soustředíme na členské státy, Eh, je zde potřeba také zmínit eh, eh, relokační nástroje, ale tyto musí být rozumné. PK Havisto z finského parlamentu. Dobře, už vás vidím. Děkuji vám, paní předsedkyně a děkuji, že eh, se uspořádalo toto setkání právě v pravý moment, který se týká eh, řešení eh, důvodů a příčin migrace. Chtěl bych pohovořit o svěřeneckém fondu pro Sýrii a pro Afriku, také kde se bude podporovat vzdělání a to jiné bydlení, ale já si myslím, že zde v Evropě eh, se musíme společně podělit o počet uprchlíků v Evropě. Ale Eh, co se týče hospodářských investic, tak eh, tyto se můžou udělat pouze, když existuje mír a stabilita. A proto je tak důležitá úloha Evropy v oblasti mediace a také podpořit eh, mírové procesy v africkém rohu, střední východ a prostě podporovat krizové, krizový management to je velmi důležité a to je věc, jak můžeme my přispět. Chtěl bych eh, pohovořit o Finsku a jak jsme byli aktivní. Hovoří se o Lampeduse, o příčinách migrace. Mnoho mladých lidí přišlo z Eritreji. Eritrea není ve válce, ale tam už je ta eh, desetiletá vojenská služba, která je vlastně takovou nucenou prací. My to tak vidíme. Uh, ale my se musíme zaměřit na eh, práci v Eritreji. My jsme začali eh, školit eh, učitele, 700 učitelů. Spolupracovali jsme s pěti univerzitami, také jsme uspořádali seminář třeba o právním státě. Hovořili jsme o ústavě, která třeba v této zemi vůbec neexistuje. Aby mladí lidé, mladí profesionálové se toto dozvěděli, oni to přivítali. Eh, protože velmi málo lidí eh, toto opravdu dělá přímo na místě. My chceme v budoucnosti eh, podpořit výměny, ale abychom opravdu v tento moment pomáhali, tak to je velmi důležité. A paní předsedkyně, já bych chtěl závěrem Eh, pohovořit o následujícím. Já jsem velmi eh, přivítal projev eh, předsedy vlády Libie, když byste hovořil o oblasti Kofra a jich Libie a co můžeme udělat společně, abychom bojovali s příčinami migrace, tak abychom řešili vlastně to, tu nelegální migraci a přivadící. To je důležité. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, to, co vy jste řekl o Eritreji, to je velmi zajímavé, protože my jsme, si, eh, my jsme tady měli velice zajímavou eh, rozpravu ohledně Eritreji, takže určitě všechno, co řeknete, je zajímavé. A nyní další řečník, to je bývalý kolega Katalin Bajtenve, která je bývalou kolegyní, nyní je poslankyní Nizozemského parlamentu. Já vám děkuji mnohokrát za pozvání a za to, že jste uspořádali tuto konferenci, ale já budu hovořit nizozemsky, jak jsem si slíbila, takže budu pokračovat nizozemsky. Ehm, eh, děkuji vám za pozvání. Já si myslím, že je eh, pro nás důležité, abychom o těchto otázkách hovořili společně. A to jsou věci, eh, které jsou součástí velmi živých diskuzí také v národních parlamentech. Proto je důležité o tom hovořit. Já hovořím za sebe. My mm, máme eh, různé přístupy, jak řešit otázky migrace. Existují různé přístupy také v rámci třeba našeho eh, parlamentu. My jsme eh, nyní diskutovali o nové vládě, ale toto selhalo, protože se účastníci nedohodli, jakým způsobem řešit migraci a jak k tomu přistupovat v Evropě. Eh, v Nizozemsku se v našich diskuzích o migraci soustředíme na situaci ve středozemním moři. Jakým způsobem eh, můžeme zajistit, aby eh, tito lidé se mohli potom vrátit, ale to je mnohem komplikovanější. Musíme se na to podívat ze zhora dolů. My se díváme na dohodu s Tureckem v Nizozemsku, Eh, protože eh, mm, aby lidé mohli být navráceni do třetí bezpečné země. Ale někteří lidé eh, v Nizozemsku by si přáli, aby Turecko pokrylo také tato dohoda jiné třetí země. Ale to je věc, o které si nyní hovořím. Já vím proč. protože ta dohoda s Tureckem to bylo opatření v rámci krizového Eh, eh, krizového managementu, ale tady tato krize už trvá velmi dlouho a ten problém je velmi komplikovaný. Proto potřebujeme eh, udržitelnou fungující dohodu. Já nebudu hovořit o všem, co udělali jiní, ale chtěla bych říci jednu věc závěrem. Existuje mnoho uh, závazku, eh, příslibu, že se poskytnou finance u NHCR, ale vždy, když se eh, vysloví tento závazek, tak potom eh, tak se nezaplatí ani polovina. Je důležité, aby členské státy, které přislíbí peníze, tak aby potom se toto uskutečnilo, protože to je jediný způsob, jak to můžeme řešit, protože jinak to bude beznaděná situace. Eh, pokud máme eh, relokace a pokud se peníze eh, přislíbí, tak musíme se postarat o to, aby ty sliby byly plněny. Děkuji vám. A poslední řečník v této sekci, paní Sara Mercevila, která je ze španělského senátu. My si myslíme, že současný přístup Evropské unie v tom smyslu, že boje proti příčinám migrace tak není nedostačující. Ohledně uprchlíků, kteří přicházejí z těchto zemí, z těchto tří zemí, Syrie, Afganistán, Somálsko, ale Evropská unie musí udělat více, aby eh, řešila eh, násilné konflikty, protože ty jsou příčinou migrace. Je potřeba bojovat eh, proti chudobě. Nemůžeme bojovat proti migraci. Evropská unie musí přestat spolupracovat s represivními režimy. Členské státy by neměly profitovat z války eh, kde, eh, v zemích, kde se nerespektují lidská práva. To se týká také eh, konfliktu ve střední východě a v Africe. Evropská komise se místo toho zaměřuje na bezpečnost. Ale to nepovede k tomu, aby lidé se nevydali na cestu. 250 milionů lidí je součástí humanitární krize. Členské státy musí eh, zvýšit eh, fondy pro naléhavé záležitosti, tak aby podpořili stabilitu ve třetích zemích. Musí se investovat do eh, bezpečného života, do obydlí, do potravin a do zdraví. Proto Eh, podpořit eh, stabilitu v zemích a eh, bojovat proti násilné migraci, tak zde vyžadujeme urgentní plán. Ne, abychom bojovali proti migraci, ale musíme řešit důvody, proč lidé odcházejí ze svých zemí. Musíme zajistit uprchlíkům bezpečné koridory. Musíme podpořit bezpečnost tak, že se nebudeme zúčastnit násilných konfliktů. Ty členské státy, které prodávají zbraně eh, zemím, které neprodávají, eh, které nerespektují lidská práva, tak s tím musí přespat. Eh, Cíle musí být vymícení chudoby a musíme pracovat na readmisním managementu. Musíme mít flexibilní nástroje, jako je svěřenecký fond musíme mít, eh, pochybujeme o, o těch, eh, musíme se soustředit na inovativní nástroje jako půjčky. Eh, je potřeba podpořit efektivní reformy ve státním sektoru. Um, děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát všem i členům národních parlamentů, kteří dnes za námi přišli, aby k nám promluvili. Je tu pan Hans Jansen za místní parlamenty, takže prosím, pane Jansen, máte v tuto chvíli slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Ano, ano, já tady zastávám vlastně, nebo zastupuji místní vlády, jsem z Ostrviku, jsem starostou z Ostrviky. Chci říct, že my máme receptní centrum pro 450 uprchlíkům. Toto centrum u nás existuje už 25 let. K nám lidi přichází, zůstávají, odcházejí a místní obyvatelé jsou velmi nápomocní. A z mé zkušenosti mohu říci, že i přesto, že v tuto chvíli hovoříme o lidské tragédii, tak nemyslím si, že, to, že se to musí přetavit trauma budoucnosti. A proto jsem se také stal vlastně zpravodajem eh, pro oblast eh, migračních toků a západního Balkánu. Já mám pouze jednu jednoduchou otázku na pana předsedu vlády Libie. Pokud dostanu 100 tisíc euro od své vlády zítra a někdo se mě zeptá, že to, chci, že to jsou peníze, které musím investovat do své obce, tak já bych řekl, já bych určitě investoval do jazykových lekcí pro uprchlíky a začal bych hned ten první den. Hned ten první den bych začal investovat v tomto centru, protože to, co já vím, je, že čím déle budeme čekat, tím to bude pro lidi složitější. Bude to pro ně složitější se přizpůsobit eh, usadit se v Evropě. To znamená, že musíme jednat opravdu velmi rychle. A já se vás tam, co byste udělal vy? To, to bych se vás zeptal, co byste udělal, kdyby vám teď někdo dal 100 milionů euro a řekl vám, abyste tyto peníze investoval ve své zemi, proto abyste tu, tu krizi zmírnil. A neříkám to, protože bych měl teď těch 100 milionů v kapse, ale chci vědět, co považujete vy za priority ve vaší eh, zemi. Tak, abychom my si udělali představu o tom, co vy si myslíte nebo co vy považujete za nezbytné nebo nejvíce potřebné jako představitel státu, který v tuto chvíli se nachází ve velmi těžké situaci. Takže jenom abychom si udělali představu o tom, jaké jsou největší potřeby vaší země. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě eh, místní zprávy jsou na té přední linii, protože jste to vy, kteří musí poté najít eh, bydlení, školy a tak dále. A je tu další člověk eh, od ráda v tuto chvíli vítám Nujin Mustafu. Je to uprchlice z Kobany, z Sýrie. Já jsem s Nujin hovořila dnes um, během oběda, ale poprvé jsem ji viděla před dvěma lety na BBC, kde vlastně dávala rozhovor a musím říci, že tehdy na mě udělala opravdu velký dojem, ale dnes na mě udělala ještě větší dojem, protože ona je tím důkazem toho, že vlastně za všemi těmi čísly se skrývají opravdu lidé, lidské bytosti, níž máš slovo. Good afternoon, everyone. Uh, um, I hope Dobré odpoledne vám všem. Doufám, že máte hezké odpoledne. Ti, kteří mě neznají, tak bych, um, proto bych tady měla krátký úvod. Je mi 18 let, jsem původem ze Sýrie a také patřím ke kurdské eh, menšině, té největší asi menšině v Sýrii. A kvůli eh, vlastně eh, svým zdravotním problémům se mi nebyl umožněn přístup ke vzdělání. A musím říci, že pro mě to bylo opravdu velmi těžké nějakým způsobem strávit ten čas, když jsem nemohla chodit do školy. Většinou jsem byla Eh, domna, doma. Já jsem prostě vždy chtěla také navštívit ta místa, o kterých jsem slyšela, nebo které jsem viděla, nebo o nich jsem četla. Potom se ale ten můj sen splnil. Ale to, co chci říci, je to, že to nejdůležitější, to nejdůležitější nebo nejtěžší, co se člověku může stát, je vlastně ten, to, že ztratí domov, ztratí bezpečí. Ale chci říci, že i přesto, že se mi to stalo, tak se rozhodně nepovažuji za nešťastnou osobu, protože já jsem přejela po jedné z těch eh, nejtěžších cest ve středozemí eh, ve chvíli, kdy na té cestě umírali jiní. Já chci říci, že moje štěstí pokračovalo i dál, protože jsem se stala oficiálním tlumočníkem pro všechny členy naší skupiny. To znamená, že jsem nakonec byla opravdu velmi užitečná. A to je přesně to, čeho jsem chtěla dokázat. Poté, co se mi podařilo překročit osm různých hranic, a dostala jsem se do Německa, tak jsem měla pocit, že jsem konečně dosáhla toho, co jsem chtěla, že jsem vyhrála. Ale i přes to, co se stalo v mém městě, v Kolíně, v Londýně, v Paříži a v tolika jiných evropských městech, tak se mi stalo, že jsem vlastně byla nucená Evropě dokázat, že uprchlíci a migranti tady nejsou proto, aby způsobovali problémy. My tu hledáme něco, co jsme před dlouhou dobou ztratili. Hledáme tady naději. Děkuji. Děkuji, děkuji. To si myslím, že je také to nejdůležitější. A je pravda, že tady v Evropském parlamentu hovoříme o mnoha nových nástrojích, ale zapomínáme občas na to, že my tady v tuto chvíli vytváříme budoucnost pro lidi. A v vy jste také hovořila o tom, že vlastně jste chtěli odejít z různých míst, kde jste neměli přístup ke vzdělání, eh, k dalším službám, protože jste chtěli naději a tu jste se rozhodli hledat. Já vám moc děkuji za to, že jste přišla za námi. A jsem velmi ráda, že jste také pohovořila a my uděláme všechno pro to, aby mladí lidé jako vy opravdu budoucnost měli, protože tu budoucnost bohužel nemůžete mít ve vlastní zemi. Jsou tu další zástupci dalších institucí a organizací. A dále bude hovořit tady pan Spindelega, je to generální ředitel Centra pro migrační politiky. Máte, máte, ale jak říkám, máme opravdu velmi málo času, takže prosím minutu a půl. Stačí snad pokuste se to stihnout. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám pouze tři krátké připomínky, to znamená tři hlavní motory mezinárodní migrace. My samozřejmě provádíme mnoho výzkumu v našem institutu a to, k čemu docházíme, je to, že v zemích původu migrace je prostě naprostý absolutní nedostatek příležitostí. To znamená, že tady je třeba zajistit sociálně ekonomické změny, také je třeba zajistit demokratizování eh, tamních institucí. A, pro, a to je opravdu ta nejdůležitější eh, věc. Vy prostě musíte eh, do těchto zemí investovat. To znamená, co je třeba udělat za druhé. Já si myslím, že hlavně to, co v tuto chvíli vidíme, je to, že je třeba opravdu ty věci měnit in situ. To znamená, že tady potřebujeme nějakým způsobem zaangažovat soukromý sektor a proto jsem také velmi rád, že Evropská komise v tuto chvíli hovoří o externích investičních plánech, protože ty opravdu mohou něco změnit. Ve chvíli, kdy tedy zaangažujete soukromý sektor, tak ehm, si myslím, že by se ty věci opravdu in situ mohly měnit. A za třetí, eh, spolupráce. Spolupráce se zeměmi původu a také s transitními zeměmi. My bychom byli velmi eh, rádi, kdyby docházelo opravdu k opravdovému partnerství. Aby to nebylo pouze partnerství na papíře, aby to bylo opravdové partnerství s těmito zeměmi. A to je přesně to, co my jsme slíbili Liby, eh, státům Ekovasu, to znamená, je tady třeba zajistit důvěru důvěru mezi partnery, tak aby to partnerství do budoucna bylo opravdu opravdové. Jenom tehdy se ty věci začnou e, měnit, protože ve chvíli, kdy, bude se, te, kdy se budete chtít měnit pouze na jedné straně, třeba v Evropě, no tak se nic nezmění. To znamená, ty věci se musí měnit na obou stranách. Děkuji. Klaus Judisch eh, Heisel, generální ředitel eh, generálního ředitelství DEVKO. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já tady mám pouze jednu eh, jasnou eh, zprávu. Instituce Evropské unie ve svých externích aktivitách opravdu se soustředí už před, začaly soustředit už před mnoha lety na zcela jasně vymezené tři oblasti, o kterých se zde už také dnes hovořilo. Za prvé, jde o to podívat se na e, opravdu ty kořeny, na ty příčiny e, migrace, to znamená nedostatek pracovních míst, nedostatek e, hospodářské perspektivy, nedostatek příležitostí, takže na to je třeba se podívat. Dále je třeba pomoci samozřejmě také vládám při lepším řízení migrace. A dále také pomoc těm lidem, kteří, kterým, se to, kterým se to nepodařilo dostat se úplně až do Evropy. A proto jsme vypracovali také velmi komplexní komplexní akční plán, který byl zmíněn eh, také ve Lavaletě, ale tento plán je daleko komplexnější. Takže zmíním teď jenom dva, tři aspekty eh, toho, o co se snažíme. Takže Hm, to jedna věc, která je velmi důležitá, je, my chceme opravdu se stát partnerem těch států, které jsou zeměmi původu anebo transitními zeměmi. To znamená, že chceme tyto problémy řešit v rámci společného partnerství. To znamená, že my jsme navrhli ta rámcová partnerství, která jsme uzavřeli eh, s velkou řadou států. Některá tato partnerství fungují lépe, někde hůře a to je naprosto klíčové. Je to klíčové se všemi země, ať už jsou z Afriky nebo ze eh, středního Blízkého východu. Kromě toho jsme změnili také naši politiku vůči uprchlíkům a nuceně interně přemístěným. To znamená, my se v tuto chvíli snažíme opravdu my se snažíme pomoci těm zemím, které v tuto chvíli poskytují přístřešek eh, uprchlíků. Nechceme samozřejmě, aby tito lidé byli do konce svého života uzavřeni v uprchlických táborech. Chceme, aby byly hospodářsky aktivní a dále investujeme také velké sumy do bezpečnosti. Snažíme se postavit té krizi. A to také zmínila kolegyně ze španělského senátu. To znamená, je třeba podporovat eh, rozvoj eh, a to ruku v ruce také s podporou a posilování bezpečnosti. To znamená, že financujeme eh, vojenské sí, ozbrojené síly které bojují proti Boko Haram, a to v oblasti Sahelu a dalších afrických státech. To znamená, pomáháme těmto státům v boji proti terorismu, snažíme se jim pomoci stabilizovat eh, situaci v jejich zemí tak, aby lidé mohli zůstat u sebe doma, ve svých eh, zemích. A nakonec, a to bylo právě zmíněno, my chceme s těmito státy pracovat tak, aby u nich vznikala pracovní místa, aby docházelo k hospodářskému růstu, aby tam lidé opravdu chtěli zůstávat. A proto máme také ten nouzový svěřenecký fond eh, pro Afriku. Eh, tady tento fond už disponuje více jak dvěma miliardami euro. Jako několik eh, příkladů, to bylo několik příkladů příkladů toho našeho přístupu k věci. Děkuji. Děkuji, Klausy. Pan Albes ředitel za, eh, za politiku sousedství v Evropské investiční bance. Jak jistě víte, Evropská investiční banka je bankou Evropské unie a také podporuje samozřejmě eh, cíle Evropské unie, které jsou životaschopné a proveditelné a které samozřejmě také zároveň splňují eh, sociálně a environmentální standardy EU. V roce 2016 Rada Evropské unie nás poprosila, abychom se také postavili nějakým způsobem otázce migrace e, a to na jižní cestě a cestě, e, která vede západním Balkánem. To znamená, že jsme vytvořili e, iniciativu, ekonomickou iniciativu, která má zvýšit odolnost Evropské unie. Co to znamená? Šlo o to, navýšit prostředky určené pro oblast západního Balkánu a jižní části Evropské unie a tímto způsobem se snažíme opravdu iniciovat a podpořit investice v tomto regionu až ve výši 15 miliard euro. Ale o co jde tedy? Protože chceme samozřejmě hmatatelné výsledky. 2, dvě miliardy euro do projektů, které už v tuto chvíli jsou prováděny a jsou životaschopné. A poté dalším stavebním kamenem je dalších 1,4 miliard na projekty, které by jinak nebyly financovány, protože z jejich vlastního státního rozpočtu by nemohly získat peníze. A to se samozřejmě snažíme spojit s těmi eh, dalšími fondy od dárců a další stavební kámen se soustředí na soukromý sektor a o tom už jsme slyšeli. Hovořili jsme o tom, jak je soukromý sektor velmi důležitý, protože tady máme v tuto chvíli 2,3 miliardy euro financování z, e- z Evropské investiční investiční banky, které se opět skombinují s dalšími penězmi od dárců. To znamená, že toto jsou ty možné investice, ale to nejdůležitější je, jaké zastáváme stanovisko. V březnu roku 2016 jsme přišli s naší iniciativou a dnes už mohu říci následující a jde o údaje, důkazy v podstatě eh, toho, jakým způsobem my pracujeme nebo jaké stanovisko zastáváme. Jedna miliarda euro byla už proinvestována v projektech eh, v Jordánsku, Libanonu, Maroku, Tunisku, eh, západním břehu Kazy, eh, v Bosně a Hercegovině. To znamená, tady celou, cel, je to, jde o tento region. A peníze ze soukromého sektoru tvoří vlastně polovinu. To znamená, více jak 500 milionů v podstatě eh, bylo nasměřováno právě do soukromého sektoru. To znamená, jde o podporu místních podniků, malých i středních i větších podniků. Dále chci ještě říci, že Evropská investiční banka ze svých vlastních eh, zdrojů uvolnila 90 milionů euro, které mají podpořit technickou asistenci, opravdu tu proveditelnost těchto projektů. A my samozřejmě chceme pokračovat v těchto aktivitách a chceme využít eh, tuto příležitost také proto, aby mohli s pomocí peněz dárců tyto projekty i nadále posilovat a podporovat. A pan Stefano Stavros jako poslední, prosím, eh, a držte se prosím své řečnické doby. Děkuji. Jak jistě víte, Evropská rada mm, musí udělat všechno pro to, aby byla základní práva v 27 členských států Evropské unie respektováno, ale ještě ne pouze v rámci EU, ale také v dalších 19 členských státech eh, Rady Evropy. E, to znamená, že tady máme spoustu mechanismů, včetně Evropského soudu pro základní lidská práva. To znamená, že se zabýváme také otázkami migrace a uprchlíků. A já jsem předsedou vlastně toho oddělení, které se zabývají touto otázkou. My jsme také měli misi v Turecku a výsledky této mise byly také zveřejněny. Jde tady samozřejmě také o velmi citlové otázky eh, typu je Turecko dostatečně bezpečnou zemí na to, aby tam mohli být navraceni uprchlíci? Eh, my jsme tedy toto zveřejnili, včetně tedy spou řady doporučení, pro řízení migračních toků, protože jsme chtěli v podstatě jednoduše eh, ještě doporučit něco navíc. A Turecko je členským státem eh, Rady Evropy. To znamená, že se drží nebo má splňovat standardy a mechanismy naší eh, Rady Evropy. To znamená, že k dispozici má nástroje a podporu, kterou nabízíme. V tuto chvíli jde o to, jakým způsobem v podstatě bude ten model, který existuje mezi EU a Tureckem, eh, také aplikovatelný nebo replikovatelný v jiných eh, zemích. Ale mm, tady si myslím, že musí do hry vstoupit ještě další mezinárodní organizace a e, samozřejmě my můžeme poskytnout informace týkající se právě právního e, rámce e, pro ochranu lidských práv v jednotlivých zemích. Děkuji, děkuji mnohokrát. A teď dám slovo paní Marie Chantal. To si, tak já, já se omlouvám za to, jak jsem to vyslovila a poté dám slovo neziskovým organizacím. Takže prosím, prosím, máte minutu a půl, hovořte, prosím, velmi, velmi stručně, já se omlouvám, že máte tak málo času. Thank you very much. Um, I'm very happy to... Děkuji. Děkuji, jsem ráda, že můžu hovořit za diasporu v této debatě. Dovolte mi, abych začala eh, fakty více jak 2, 2250 milionů lidí, to znamená opravdu velká část lidské populace, žije mimo svůj domov. A ve chvíli, kdy hovoříme o migraci, tak mi dovolte, abych řekla následující. Lidé emigrují ze stejných důvodů. A čím se liší migrant eh, ze Somálska či z jiné eh, země. Eh, v podstatě jsou to ty podmínky za níž eh, migrují. To znamená, my musíme udělat všechno pro to, abychom zlepšili podmínky pro lidi, kteří migrují. Ve chvíli, kdy my vytvoříme nová pracovní místa v Africe a v dalších eh, rozvojových zemích, tak eh, samozřejmě to povede k tomu, že lidé nebudou muset opouštět svůj domov, protože budou hledat pracovní místa. Chci říci, že diaspora eh, představuje opravdu velký potenciál pro udržitelnost, pro udržitelnost rozvoje v země původu a tě, už to jsou ty peníze, které, které členové eh, diaspory posílají domů či jiné eh, nástroje, ale chci říci, že je velmi důležité, aby představitelé diaspory se vlastně také sešli a zamysleli se nad tím, jak mohou oni podpořit rozvoj ve své zemi. Eh, co se týče některých aktivit Evropské unie v souvislosti s migrační krizí, k tomu bych se ráda vyjádřila. Myslím si, je velmi důležité samozřejmě, abyste eh, tady přijímali strategie, ale nemůžete pouze hovořit, nemůžeme pouze debatovat. My musíme opravdu jít in situ na ta místa, musíme přejít k činu musíme opravdu přispět k rozvoji, proč je ten, dů, ten důvod, proč tu v tuto chvíli jsme a hovoříme o těchto výzvách, je ten, že v tuto chvíli v různých místech světa probíhají války, eh, hladomory a jiné konflikty. A diaspora k tomu, kdy diaspora může být součástí toho řešení, my jsme připraveni jak si k tomu, abychom přispěli k udržitelnému rozvoji rozvoje a růstu. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě to je samozřejmě nejdůležitějším tématem eh, summitu o Africe, který se bude eh, konat eh, na podzim. A nyní tady za pohovoří Imogen ze záchranného střediska. Děkuji vám eh, mnohokrát za to, že jste mě sem eh, pozvali. Je pro mě velkou ctí být zde mezi vámi. Dnes jsme si vyslechli mnohé ohledně toho, že se musíme soustředit na eh, spolupráci EU v rámci krizového managementu, Eh, naše eh, nevládní organizace samozřejmě jako ostatní má zájem na to, aby se zvyšovalo povědomí v této oblasti. Co se týče krizového eh, managementu, tak cíle v této oblasti často jsou neefektivní nebo mají úplně opačný efekt. My potřebujeme více celostní přístup a musí se, musíme vytvořit odolnější systém a musíme mít opravdu smysluplné partnerství a Eh, musí se zohlednit priority Evropské unie, ale i třetích zemí. Když se podíváme na eh, dokumenty Evropské unie, tak jsou velice vágní, když hovoří o příčinách, ale my víme, že prostě eh, tyto záležitosti nejsou v současnosti na prvním místě. Co se týče Libie, Eh, my jsme tam eh, začali v roce 2016, tam jsme zahali náš program a my tam eh, chceme pokračovat, chceme poskytovat služby i v Tripolisu a chceme pracovat s místní komunitami. Samozřejmě tady jsou obrovské potřeby, jak pro Libyjce, tak pro migranty, veřejné služby, chybí tam zdravotnictví, bankovnictví 700 eh, tisíc eh, eh, vysídlených lidí je v Libii, kromě ještě uprchlíků. Takže my Eh, se nemůžeme soustředit pouze na krizový management, musíme řešit eh, jiné věci. Evropská unie se musí místo toho, co dělá do posud, soustředit na eh, posílení stability a musí hledat nové alternativy k zadržování migrantů. Zároveň se musíme soustředit na to, aby cesta do Evropy byla rovněž bezpečná a to je nejlepší způsob, jak chránit životy. A nyní má slovo eh, Conny Reuter, která, který je generálním tajemníkem organizace Solidar. Já vám děkuji mnohokrát za pozvání. Eh, název eh, je tedy krizový management, ale když se podíváme na uprchlíky, tak tady nejde o nějaký management, tady jde prostě o jednotlivce, kteří riskují vše, aby se dostali do jiné země. Takže když hovoříme o, o migraci, já nemám rád slovo migrační krize, protože migrace je realita, už to existuje, existovalo, ale ta krize, to jsou, to je prostě vnímáno, že to jsou ty masy, které e, se dostávají do Evropy, ale pokud se nesoustředíme na příčiny, no tak můžeme dělat, eh, co eh, chceme a tak eh, nenalezneme to humanitární řešení. Eh, jak budeme bojovat proti příčinám? Jsou to hlavně investice do eh, hospodářské, sociální a politické zprávy. A pokud se nám nepodaří vnést stabilitu, protože když my hovoříme o stabilitě v Evropě, tak co to znamená? Nechat ty uprchlíky mimo. V Maďarsku se staví ploty a tak dále. Eh, proto my eh, žádáme, eh, pokud budeme pracovat na strategii pro budeme hovořit o strategii pro Evropskou unii, to je ta pro rok 2030, tak tam musíme zapracovat tady tyto otázky, tedy využít soukromé a veřejné investice. Musí zde se navzájem doplňovat. Nesmí se samozřejmě soukromé investice nahradit veřejnými investicemi, protože Eh, málo kdo se dostane v Evropě na úroveň cíle 0,7. Musíme nejenom hovořit eh, s občanskou společností, ale musíme hovořit eh, se oběma stranami Sredozemního moře a prosím, nekriminalizujme nevládní organizace, které se snaží zachránit životy. Eh, prosím, eh, držte se eh, svého řečnického času, protože máme tady ještě tlumočení. A nyní je další na řadě Ima Vázquez, Lékaři bez hranic. Děkuji vám. Já se pokusím hovořit stručně. Já uh, hovořím rychle a mám hrozný přízvuk, tak doufám, že mi budete rozumět. Začnu uh, něčím, co tady ještě nebylo zmíněno. Uh, my uh, máme uh, opravdu strach z toho, co se hovoří o záchranných akcích, uh, protože tady se vlastně uh, dělá uh, ze záchranců uh, Eh, zločince, eh, kriminalizujete. Je důležité, abychom chránili životy. A eh, takto to musí respektovat členské státy, libijské úřady a členské státy. Prostě co je tady nejdůležitější, je humanitární aspekt. A já bych to chtěla napojit na situaci v Libii. Já bych chtěla připomenout Evropské unii, že mnoho lidí kteří jsou eh, zachráněni v moři, tak jsou posíláni do detenčních center. My v těchto centrech pracujeme už eh, přes rok díky libijským úřadům, kteří nám eh, nechali přístup, ale ta situace je tam velmi špatná. Ale klíčová záležitost ochrany tam není dostatečná. My si myslíme, že potřebujeme aby eh, agentury se dostaly do těchto středisek. Nejedná se pouze o otázky eh, lékařské péče, ale ta, eh, musí tam být bezpečno a ti, kteří se vrátí, tak musíme zajistit, že to bude na dobrovolné bázi. Tlumočníci nám dali ještě Eh, minuty eh, navíc. Eh, děkuji vám za to. Pokud nemáte nic nového, co byste chtěli říci, tak prosím, nemějte potřebu se hlásit o slovo. A nyní Esther, Asi, ředitelka ze Save the Children. Já řeknu něco, co nikdo neřekl. Uganda má nyní milion 300 tisíc uprchlíků a nyní to je více než to, co přijala celá Evropská unie. Eh, Sudan, Jemen a Somálsko eh, čelí eh, také strašnému hladu. 7 milionů 800 tisíc lidí v Etiopii trpí rovněž hladem. To je jedna ze zemí partnerství. A také v červenci také hrozí přerušení potravinářského řetězce. A jak můžeme řešit tady tyto příčiny? Proč lidé opouštějí své země? Na to se musíme soustředit. Eh, Eugene to řekl velmi jasně. Lidé chtějí vzdělání pro své děti. Já jsem e, e, slyšela Eh, já jsem slyšela, že eh, ze strany úředníků, že to jsou takzvané děti kotvy, a kde je hlavním cílem se sjednotit eh, se svojí rodinou. My tady vidíme, že se stále zhoršují standardy ochrany. My všim, všichni víme důsledky té politiky lidí, kteří uvíznou v Řecku. A Evropská unie by měla být přeci tím hlavním hráčem v oblasti uh, lidských práv. The reality on the ground. Uh, Eugenio Ambrosi from the IOM. Uh, eh, Eugenio Ambrosi z IOM. And, um, if the EU... Jestliže eh, chce Evropská unie být opravdu globálním efektivním hráčem, Eh, tak by měla být Evropská unie konzistentní ve své práci, protože pokud nejste konzistentní, nejste důslední, no tak nejste lídrem a nejste důvěryhodným hráčem. Já nyní eh, eh, vysvětlím, co chci říct s tou koherentností. Evropská unie se zakládá na závazcích a na smlouvách, které stanoví zákonné povinnosti členským státům a jednou z těchto dohod je listina základních práv. Což znamená, že naše politika, včetně migrace, eh, má být eh, charakterizována eh, určitým přístupem, protože kterým nemůžeme zradit jeden z těch pilířů, na kterém se zakládá Evropská unie. A tím pádem nejsme koherentní s tím, co máme být. A jedna věc, která ukazuje, že musíme být koherentní, a už o tom hovořil předřečník, v každém evropském dokumentu se hovoří, že musíme mít politiku, která se zakládá na důkazech. A důkazy nám ukazují, že migrace je potřeba v Evropské unii. Ale přesto ty politiky, které. Eh, provádíme, se zaměřují na zastavení eh, tohoto toku. Takže my tady eh, vlastně eh, nejsme koherentní v těchto svých argumentech. Měli bychom být více důslední, protože bez konzistentnosti Evropská unie nebude moci sehrávat vedoucí úlohu v partnerství s třetími zeměmi. Catherine eh, Wallar, eh, která je z Evropské rady pro uprchlíky a pro eh, exilanty. Birgit van Hout, která je z OSN a zastupuje Vysokého komisaře pro lidská práva OSN. Dobře, máme-li řešit příčiny migrace, tak se musíme soustředit na hospodářský růst a na management migrace. Ale bohužel nedosahujeme kýžených výsledků. Jak můžeme se dívat eh, více systematicky na eh, politická sociální práva? Protože pokud eh, ten náš přístup nebude zaměřený na lidská práva, tak migrace bude, bude dále pokračovat a proto je důležité, abychom změnili naši politiku. Musíme se soustředit na eh, účast eh, všech zúčastněných aktérů, zákaz diskriminace jakéhokoliv druhu na eh, politické posílení pravomocí a soustředit se na právo, na lidská práva. Někdo tady uh, hovořil o Eritreji. To je prostě ten případ, kdy bohužel eh, nic nezastaví tady eh, tento eh, příliv. Jediné, co zastaví příliv, je respektování lidských práv, kde může zasáhnout mezinárodní společenství. Jedná se o národní politiky, ale také o mezinárodní politiky. Musíme zaručit v mezinárodním hledisku základní práva. Toto se týká pomoci zemím v jejich managementu vnějších hranic. A já bych eh, měla dotaz pro panelisty. Bohužel předseda vlády odešel. Ale jak zajistíme, aby pomoc Libii neskončila u eh, ozbrojenců a u ve válečném konfliktu, tam, kde se porušují lidská práva? Určitě jste eh, četli zprávu o lidských právech z prosince v roku 2016 to, co se děje v detenčních eh, centrech, to není pouze zadržování, dochází tam eh, k mučení. My monitorujeme eh, situaci ohledně lidských práv v Libii, ale také v těch transitních zemích, v cílových zemích a v zemích původu. A také sledujeme, jaký je dopad financí z těchto programů. A nyní analýze Baldacini z Amnesty International. Analýze, prosím. Děkuji vám. Už eh, tady bylo řečeno mnohé, proto já se soustředím na několik eh, bodů, které zde zmíněny nebyly. Eh, jedna věc, která nám činí obrovské starosti, je současný přístup spolupráce EU se třetími zeměmi. Především pokud se pokud mi se nesplní e, základní podmínky, třeba jakým způsobem se přistupuje k migrantům a to, že existuje e, prostředí, kde je zacházeno e, špatně s migranty a existuje tam beztrestnost. To se týká také Libie. Také nám činí obavy, že tato situace nadále pokračuje. A pořád se říká, že je potřeba chránit životy, ale neinvestuje se Eh, více ze strany EU do záchranných eh, operací. Eh, toto dělají nevládní organizace, odvádí velmi záslužnou práci v této oblasti. V Evropské unii existují velké rozdíly přístupu, ale musíme se zaměřit na to, jak dosáhneme těch cílů, které jsme si stanovili. E, cíle spolupráce a strategii musíme e, se soustředit na rychlá řešení, místo toho, abychom se snažili snížit migraci. E, paní Mogherini o tom hovořila v jiné místnosti. Ona hovořila o tom, že přístup Evropské unii funguje, hovořila o Agadeši kde se snížil tok migrantů v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Ale ve zprávě, která byla zveřejněna nedávno, se říká, že to, že se snížil eh, počet eh, registrovaných osob, to neznamená, že se eh, snížil počet migrantů z Libie, ale že se lidé vydávají na jiné trasy a tam jsou v rukách převaděčů. Eh, musíme tedy eh, disponovat všemi informacemi, když hovoříme o nějakých úspěších. Petra Huk, eh, která vede Mezinárodní výbor katolických migrantů. Anna Knoul. Ano, prosím, z Evropské agentury pro rozvoj. Děkuji vám za slovo. Bylo řečeno mnohé a já bych eh, chtěla hovořit o otázce konzistentnosti eh, politik Evropské unie, že se musíme soustředit na prosperitu a na stabilitu. Já uznávám, že Evropská unie udělala mnohé, eh, především pokud jde o ty mm, příčiny, ale musíme se zaměřit na vnitřní bezpečnost Bohužel mm, musíte se soustředit pouze na dva, tři body. Děkuji. Eh, musíme eh, se vrátit k tomu, eh, co se týče toho, že je stále více tras, ale v Sahelu se objevují nové trasy a místní političtí aktéři Eh, souhlasí v tom, že se musíme soustředit na bezpečnost. Existuje velká eh, frustrace eh, vzhledem k těm zásahům. Musíme tedy se Eh, na to soustředit eh, lokálně a dělat krátkodobé akce. Evropská unie musí vytvářet mechanismy a kapacity, aby monitorovala situaci na místě. To se musí eh, zlepšit a, a to, co se děje v Agadešu, to je v pořádku, ale my musíme více pracovat s místními partnery a ty akce, tak jak se programují, tak se nedělají vždy na té úrovni, kterou bychom si přáli. A e, závěrem bych chtěla opravdu zopakovat, že krátkodobý e, přístup v ten moment, kdy ty legální trasy se zavírají a existuje e, existují problémy, tak to by mělo být cílem Evropské unie. Já se omlouvám, že na vás musím takto tlačit. Cecil Rian, vy jste poslankyní. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, děkuji paní předsedkyně dvě krátké připomínky. Mezinárodní migrace je multidimenzionální realitou, která je velmi závažná. Je to důležité pro jejich země původu, ale i pro cílové země. Bez migrace by společnice nikdy nedosáhla toho současného, té současné míry rozvoje. Globalizovaný svět v tuto chvíli je také díky migraci lepším světem. To znamená, že eh, inkluze eh, migrace eh, do agendy 2020 je správný. To znamená, migrace je fenoménem do budoucnosti. agenda 2013 má také velmi univerzální eh, image, to znamená, my jsme už dlouho pracovali na různých nástrojích, ale naše snaha by se neměla zaměřit pouze na podporu prosperity v zemích původu, protože my si samozřejmě uvědomujeme, Opravdu hovoříte příliš eh, rychle, eh, říká paní předsedkyně. Opravdu, opravdu vás prosím, abyste se omezila na několik bodů, říká paní předsedkyně, a nehovořte tak rychle. To, co jsem eh, říkala, je to, že nejde pouze o to, aby byla podporována prosperita v zemích původu, protože to všichni víme. My víme, že více eh, rozvoje by pouze vedlo eh, k vyšší migraci do zemí cílových. Je třeba udělat všechno pro to, aby vznikly lepší rámce pro redistribuci prosperity v obou státech. To znamená, že máme tady samozřejmě ten univerzální pohled do budoucnosti. To znamená, že ty politiky a nástroje by měly lépe provazovat dopady migrace tady v Evropské unii a také samozřejmě ty dopady migrace v zemích původu. A tady proto potřebujeme vyváženější partnerství mezi zeměmi původu a cílovými zeměmi. Eh, druhý bod, který jsem chtěla zmínit, má se dočení s následujícím. V rámci globální jeho rozvoje. Dochází samozřejmě k urbanizaci, to znamená, že urbanizované zemi se stávají cílovými místy pro migranty a interně přemístěnými lidmi. To znamená, že urbanizace to je prostě fenoménem dnešního světa a proto také města jsou v tuto chvíli e, na přední linii. Ale musíme se zaměřit na následujícími. Musíme se opravdu zaměřit na města e, na celém světě. Já se omlouvám, e, musím vás opravdu přerušit. Děkuji mnohokrát ale bylo nám právě řečeno, tedy že opravdu musíme si pospíšit. A je tu také ještě Emi Takahashi, která je zástupkyní UNHCR. Jste tu, prosím, my a vy jste tady, ano. Budu stručná, protože bylo řečeno opravdu již mnohé. Jeden z výsledků New Yorkské deklarace z minulého roku je vytvoření eh, té, tohoto nového rámce jako reakce na migrační toky, to znamená opravdu celospolečenský přístup k tomuto fenoménu, tak aby ta podpora byla opravdu udržitelná a e, zacílená na všechny e, migra- skupiny migrantů. To znamená, že Prostě musíme k tomu přistupovat jinak. Je třeba opravdu podporovat rozvoj, je třeba podporovat soukromé odvětví, je třeba vytvářet daleko více eh, partnerství, potřebujeme také eh, plány krátkodobé a musíme udělat všechno pro to také, abychom do národního plánování zaangažovali také mladé lidi. Ale tady nejde pouze o, o jak si pomoc uprchlíkům. Jde o to, že chceme hlavně podpořit lidi v zemích původu, ale uvědomme se opravdu většina, většina těch eh, migrujících lidí jsou lidi z těch nejméně rozvinutých částí eh, zemí původu. To znamená udělat všechno pro to, aby opravdu eh, i tyto opravdu tak slabě Eh, či nadprůměrně nerozvinuté části rozvojových zemí obdržely tu nejvyšší podporu. Některé z výsledků už v tuto chvíli máme, ale chtěla jsem zmínit jednu věc. Protože jde samozřejmě o financování Eh, podpory, eh, která se nemůže eh, omezovat pouze na humanitární pomoc, i když humanitární pomoc je opravdu zcela zásadní v zemích, jako je například to Uganda. Rozvojová pomoc se v tuto chvíli už blíží jak se do této země a mm, to znamená, že i ta humanitární pomoc musí pokračovat. To znamená, že nechceme, aby humanitární pomoc byla nahrazena rozvojovou pomocí, musí opravdu existovat vedle sebe a doplňovat se. Eh, humanitární pomoc by měla být opravdu jen krátkodobou pomocí a rozvojová pomoc by měla být opravdu střednědobou a dlouhodobou eh, pomocí. Je třeba podporovat ale samozřejmě soukromý sektor. Nicméně tento přístup nelze vnímat eh, jako důležitý jen pro uprchlíky. My se samozřejmě také můžeme z toho naučit. Já se omlouvám, ale musím vás přerušit. Musím vás přerušit. Eli Stein dostane na závěr slovo, protože není pouze eh, členem výboru pro rozvoj, ale zabývá se taky tedy otázkami současných nových politik. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit velmi eh, rychle. V posledních letech migrace se stala samozřejmě jádrem eh, evropských politik pro rozvoj. Samozřejmě, že v tuto chvíli také vytváříme nové nástroje, nové nástroje pro podporu a rozvoj. V tuto chvíli tedy prochází celá ta eh, politika novou organizací a restrukturalizací. A to samozřejmě vede k určitým otázkám. To znamená, že se tady v tuto chvíli ptáme, jakým způsobem jednat, jakým způsobem eh, vymítit chudobu, protože prostě chudoba podle článku 208 musí být tím konečným cílem eh, rozvojové pomoci. To znamená, eh, v tuto chvíli jednáme takto eh, Přístup nového partnerství s třeními zeměmi se zaměřuje v každém případě na kontrolu, eh, kontrolu hranic a na readmisní eh, politiku a integraci. To znamená, my eh, chceme svobodu pohybu, ale zároveň omezujeme svobodu pohybu v jiných částech světa. Kromě toho další riziko, které tady vystává, je to, že porušíme, narušíme vztahy s našimi partnerskými zeměmi, které budou hledat poté jiné partnery. A poté ještě je třeba samozřejmě podporit, podporovat ty eh, transitní eh, země, tra, transitní země, eh, kterými prochází uprchlíci a které také potřebují pomoc. Eh, v rámci Evropského parlamentu my musíme mít to právo nahlížet a dohlížet nad využíváním eh, těchto fondů, protože my samozřejmě chceme, aby docházelo k rozvoji, aby tyto země byly eh, podporovány ale chci říci, že si nejsem úplně jistá, že omezení na zprávu eh, hranic v podstatě bude k něčemu povede. To znamená, že my jsme tu proto, abychom se ujistili, že ty peníze, které k dispozici jsou, se dostanou k těm nejpotřebnějším. Děkuji, děkuji mnohokrát, Eli. Eh, milí kolegové, my jsme překročili o půl hodiny, začali jsme o 50 minut později a teď jsme překročili ještě o půl hodiny nám určený eh, čas. Já jsem velmi ráda, nicméně, že i přesto jste zůstali, eh, jsem velmi ráda, že zde zůstali i zástupci jiných organizací, v tuto chvíli, ale si myslím, že jsme vyzváni k tomu, abychom se vrátili do eh, plenárního sálu. Eh, teď se úplně přesně nejsem jistá, co se bude dít, jestli nás čeká další workshop, ale myslím si, že na konci dnes jsme se opravdu měli setkat v hemicyklu. Děkuji paní předsedkyně velmi laskavě, děkuji tlumočníkům a děkuji také všem eh, přítomným. A říká, že doufá, že se podaří naše současné politiky ještě vylepšit.